Okay, dear colleagues, ladies. Vážené kolegyně, kolegové, dámy, pánové, zahájíme naše zasedání. Eh, než se eh, dáme tedy do našeho programu, musím vám něco sdělit ohledně našeho pořadu jednání a politických eh, skupin. Bod číslo 23, 24, 25. Maroko a tak dále, ty budou odloženy takže dnes o Maroku hovořit nebudeme. To znamená, že bod 26 zpráva uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Ameriky. Prosím, přijďte tuto zprávu projednávat hned v 10.40 po bodu 22 po činnosti monitorovacích skupin. Doufám, že tato informace je jasná. Nebudu ani dělat pauzu po bodu 22. Přejdeme i hned po bodu 22 k bodu 26. A každý by to tedy měl vědět, eh, všichni, eh, včetně zpravodaje. Tak. A teď můžeme se dát do našeho pořadu jednání a začínáme bodem číslo 15, což je přistoupení Samoj k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na druhé straně. David Martin je zpravodaj. Ale než mu předám slovo, rád bych přivítal velvyslance Samoji, pana Fatumanova. Teď si nejsem úplně jist, jistý, zda vyslovím dobře jeho příjmení, Palolej Luteru. Davide, prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Také zde vítám pana velvyslance. Známe je dobře z, ze sekretariátu AKT. Jak víte, byl jsem zpravodaj pro uh, eh, IPA od roku 2011 a plně jsem podporoval eh, tuto dohodu, ale doufali jsme, že to povede k celkově IPě e pro další pacifické státy. Bohužel po PNG v roce 2015 byly pozastaveny eh, dohody o, o prozatímním přidružení a já bych byl rád, aby se nám podařilo eh, podařilo eh, záhy dokončit tuto dohodu i pa, eh, s pacifickými státy. Nicméně vidíme, jak to vypadá. Máme teď připravu dohodu pro samou a další tichomorské státy. Někteří chtějí využít této příležitosti. Samoa teď využívá systému všechno kromě zbraní. Od do konce roku preferenční e, e, systém e, vyprší. To znamená, že na ně bude platit obecné, obecná pravidla celní. Samo, by ráda se připojila k bezcelnímu přístupu k obchodu se zbožím. Doufám, že v roce 2019 to vyjde, ale Eh, může se stát, že tedy dojde k určitému přerušení tohoto eh, bezcelního obchodního styku. Jedná se o 5,5 milionů eur, eh, to jsou čísla z roku 2017, což je malý poměr pro EU, ale je to významná částka pro malou ekonomiku jiše Samoa. Preference ne, tu nestojí sami o sobě, jedná se o stanovení dlouhodobých preferencí ve spolupráci mezi samou a Evropskou unii, eh, tak abychom jim pomohli přivábit investice a posílit eh, ekonomiku. Eh, my chceme toto umožnit, aby sama mohla zhruba 8,2 milionů na export uvolnit Eh, ve zboží. Jedná se o citlivé zboží, jako je ovoce, zelenina, alkohol, minerální voda, eh, ryby, maso, což je eh, všechno, co, co se nevstavuje tedy k, k 17.4, protože to zboží je vyloučeno. Takže tato dohoda může být užitečná, významná pro samou ale eh, TSD zatím není ambiciozní, my chceme podporovat rozvoj. Eh, IPA poskytuje eh, významný způsob pro diskuzi a pokračování dohody s Kotonu. Takže tu je určitý prosazovací mechanismus i pro dohodu s Kotonu, která vyprší v roce 2020 my bychom rádi viděli určitá zásadní eh, ustanovení v těchto dohodách, eh, aby byla komplexní a umožňovala tedy eh, udržitelný rozvoj prostřednictvím ucelené kapitoly. Myslím, že nad tímto skončím, s tímto úvodem. Ještě jsem chtěla něco říci o, rybách, ale to může počkat na později. Děkuji mnohokrát. Předám slovo novým zpravodajům panu Vrstvi. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl tady pozdravit eh, vás za předsednickým stolem a také kolegy a také velvyslance ze Samoji. Já jsem tedy sínový zpravodaj za EPP a rád bych eh, tady nadnesl několik úvah. Za prvé, rád bych řekl, že tato opatření pro samou toto dohoda o odborném hospodářském partnerství mezi AKT EU a, sama se tedy přistoupí. Jak jistě bylo řečeno, Papuanová žena a Fidža tam také prozatímně přistoupili. E, toto přistoupení samo je posílí právní rámec mezi vztahy Evropskou, pro vztahy Evropské unie mezi EU a samou bude to méně než 0,1 celosvětového obchodu, který, který má Evropská unie. Samo tedy v roce 2014 opustila kategorii nejméně rozvinutých zemích a proto tedy už nemá možnost eh, mít preference v rámci režimu všechno kromě zbraní. Z tohoto důvodu a, a proto, aby sama mohla i nadále plně používat přístup na evropský trh v rámci systému GSP, je důležité, aby Evropská unie přijala přistoupení Samoji k této dohodě o prezativním partnerství, který již existuje, jak jsem říkala, se dvěma dalšími státy. Je důležité, aby se respekt respektovaly kapitoly této dohody o hospodářském partnerství, zejména ty, které se týkají rozvoji země a proto je třeba, abychom tam eh, měli dobře naplněné kapitoly, které se týkají překážek obchodu a zdravotních opatření, tak, abychom zajistili udržitelný rozvoj této zemi, abychom měli asymetrický přístup k trhu, který bude chránit zejména citlivá odvětví před liberalizací, tak jak máme v cílech 2030 eh, pro udržitelný rozvoj. Rád bych ještě řekl, že toto hospodářské partnerství je velice důležité. A eh, myslím si, že bude plně v duchu našich budoucích vztahů mezi AKT a Evropskou unii po roce 2020. Rovněž bych také říct, chtěl říci, že důležité jsou cíle údržného rozvoje a soulad s dohodou s Pařížem, neboť to jsou asi ty největší výzvy, které před námi jsou, ale nejenom před námi, ale také před státy v oblasti AKT. Děkuji. Děkuji. Jako další Jürgen Randling. Děkuji. Mám stručnou otázku na komisi a na pana velvyslance. Děkuji ještě jednou za to, že mezi nás přišel. Je zjevné, že došlo k dalšímu eh, eh, vývoji od té doby, co za posledního parlamentního období eh, byla uzavřena ta dočasná IPA zejména ohledně ekonomického partnerství a udržitelného rozvoje, e, kde zazněla silná kritika z našeho parlamentu, za našeho mandátu ohledně velice e, špatných referencí ohledně udržitelného rozvoje a e, spolehání se na uzávěrku tedy kotonské dohody a jeho ustanovení. V Evropském parlamentu se hovoří o tom, Eh, například, co se dělo v Ghaně, eh, na pobřeží slonoviny, eh, v Africe vznikly různé plány, které nehledě na nedostatek ustanovení v těch dohodách, vedly k ehm, posílení nebo aktivizaci občanské společnosti. Já bych se chtěla zeptat, zda něco takového je také u vás, nehledě tedy na to, že toto ustanovení není konkrétně v té dočasné IPě, e. eh, zda eh, zde něco takového máte a jak eh, přemýšlíte o udržitelném rozvoji a o obchodu. To by bylo velice užitečné, abychom mohli patřičně zvážit tuto dohodu v našem výboru. Děkuji. Děkuji. Pane Akičeli je také zpravodaj z výboru DV. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Já jsem zpravodaj tedy za výbor DV, jsem tedy navrhovatel eh, stanoviska ohledně eh, dohody se samou. Včera jsme měli první výměnu názorů k tomuto tématu a podle mého názoru nejsem s tím spokojen. Chci se přivítat pana velvyslance, eh, nicméně a především chci eh, eh, zmínit pařížskou dohodu. Samozřejmě jsme viděli zprávu klimatických expertů, kteří uvádějí, jaká je situace. Situace není dobrá, musíme být ambicioznější, jednat rychleji a chovat se zodpovědně. My v Evropské eh, unii sice eh, oteplováním sice taky trpíme, ale mnohem více to dolehá na ostrovní státy, jako je třeba Samoa. A nyní tedy, co se týče obchodu, tak víme, že obchod je zodpovědný za pětinu emisí globálně. Potřebujeme tedy takový nástroj, který nám umožní, abychom eh, směřovali k plnění cílu z Paříže, abychom eh, nešli proti ním. Takže obchod je samozřejmě nástrojem k tomu, abychom dosáhli nějakého eh, cíle. A proto je tedy překvapivé, jak už uváděli kolegové, že tu není žádná kapitola o udržitelném rozvoji a přitom ty jsou povinné, závazné. Ehm, dohoda s Kotonu v tomto případě nestačí. Kotonu hovoří o dialogu. Dialog je dobrá věc, ale nenahrazuje závazné normy a právně prosaditelné normy, eh, jako je eh, například mechanismus eh, vypořádávání sporů, který musí být závazný. Víme, co se stalo například před týdnem, když se hlasovalo pro eh, závaznou dohodu v OSN eh, a my musíme být tedy eh, sladěni s cíly, které byly vyhlášeny například i v sektoru textilním a oděvním. Takže musíme se držet těch zpráv, které už byly odsouhlaseny. a eh, je zapotřebí, aby se eh, tato eh, dohoda pravidlům přizpůsobovala. Není už čas na další dlouhé diskuze. Není přijatelné, aby v textu nebyla závazná kapitola o udržitelném rozvoji. Samoa je navíc na černé listině nespolupracujících eh, eh, soudních systémů. Takže eh, Evropská rada žádá o revizi tohoto vztahu a Víte, že zde máme dvě usnesení. Jedno tedy nás žádá o pozdržení, pozastavení dohody, pokud nedojde k naprosté spolupráci a eh, mm, eh, s ohledem na nespolupráci eh, soudnictví a nespolupráci ve, v oblasti daní není možné bez nějakého komentáře nadále pokračovat, jako by se nic nedělo. Takže potřebujeme uzavřít tuto kapitolu pro udržení rozvoj, aby byla závazná, než budeme schopni podepsat takovouto dohodu. A myslím, že je to i ve prospěch Samoji. Eh, Nebo ve prospěch těch, kdo jinak budou trpět jako první eh, klimatickými změnami. Emise CO2 je zapotřebí snižovat a právě v tom případě budete přáteli ostrova, jako je Samoa. Děkuji. Já bych se chtěl zeptat eh, pana velvyslance a také komisař. V posledních měsících jsme vedli diskuze o e, Eh, hlubinných vrtech eh, v moři, na volném moři. Víme, že máte nějaký projekt v zahájující fázi. V otázce vrtů eh, na otevřené moři a exportu důlních produktů budete toto mít také pokryto v dohodě IPA? A diskitu, diskutuje se v Samoe taky ohledně tedy těchto hlubinných vrtů na moři eh, v, v územním eh, prostoru eh, Samoji. Pane velvyslanče, máte tedy několik dotazů a následně bude odpovídat komise. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci Výboru pro mezinárodní obchod, děkuji vám mnohokrát za příležitost stručně vystoupit ohledně žádosti samoj přistoupit eh, k stávajícím dohodám IPA mezi EU Eh, NGA Fiji, Fidži, Papue Nové Guineji a Fiji. Jedná se o eh, vykořenění chudoby. Eh, právě to leží na srdci v do, nám v dohodách mezi AKT a EU. Samoa si velice dobře uvědomuje výzvy způsobené klimatickými změnami. A narůstající protekcionismus a unilateralismus, který nepomáhá globálním zájmům naší globální rodiny. Pane předsedo, je proto jasné, že není v zájmu eh, samoj být připojována anebo být součástí jakékoliv obchodní dohody, která náš, naše přežití a budoucí blahobyt by mohla ohrozit. IPA pro nás je e, prostředek k tomu, jak zmít pozitivní mechanismus k podpoře ekonomické agendy, reform a také k posílení, dalšímu posílení našich silných vztahů mezi Evropou a e, tichomorskými národy. IPA také umožní e, Samoé, aby vstoupila v partnerství s EU a udržela si svobodný přístup k evropskému trhu pro veškeré produkty, protože my bychom přišli o toto privilegium e, při režimu Eh, všechno kromě zbraní na konci roku 2018. Eh, snadno jsme vystavitelní hurikánům, eh, záplavám a dopady toho, že bychom byli z dohody, může být devastující. A to, co jsme vybrali za 20 let, může být zničeno za několik hodin. Část naší země byla zničena tsunami v roce 2009 ale také uznáváme, že je zapotřebí zajistit eh, eh, nejen vstup na trh, je zapotřebí mít schopnost obchodovat a to konkurenceschopně. To je zásadní. Aid for Trade je tedy něčím zásadním eh, k dosažení tohoto cíle EPA. Pom- nám poskytne také příležitosti pro různé skupiny, jako jsou ženy a mládež, a pomůže eh, lidem ve venkovských oblastech. Ehm, je pro nás velice důležité, aby eh, ženy a, a mládež mohly přispět do ekonomiky. To je velice důležité pro eh, způsob života na Samoe. Ženská společnost, ženské výbory jsou důležité pro eh, konkrétně ekonomickou činnost. Tento výbor velice úce spolupracuje eh, s obecními eh, zprávami a spravuje činnosti našich místních komunit. Jejich přínos do našich politik je konkrétní a produktivní. Proto tedy eh, vítáme možnost eh, obchodovat a mít tyto vztahy s ohledem na sociální mobilitu, na vytváření pracovních míst a především umožnění tedy eh, práce pro ženy a nezaměstnanou mládež. I akademici se aktivně účastní budování národa a vytváření vnitrostátního plánu pro eh, rozvoj a související strategii. Eh, konzultace vítáme v, s ohledem na eh, důležitá témata pro náš národ. Je důležité také být zodpovědní za mm, rozhodnutí, která činíme. V úse spolupráci s vnitrostátním parlamentem a soudním systémem, který chceme takto spolupracovat. samozřejmě. je přesvědčená, pane předsedo, že partnerství mezi samou EU eh, a má svou kapitolu o udržitelném rozvoji a vykoření chudoby je tam v článku 15 eh, toto téma, kde se hovoří také o eh, pracovních standardech. Jsme přesvědčeni, že už tato ustanovení budou eh, dobrými vodítky k tomu, abychom mohli spolupracovat eh, obchodně s Evropskou unii. Nyní bych se rád stručně zmínil o otázkách, které byly zmíněny ohledně nespolupracující jurisdikce, což se připomínalo v souvislosti eh, s touto dohodou se samou. Já bych chtěl vyjasnit, že eh, Samoa usiluje o spolupráci, o užší spolupráci eh, s Evropskou unii. Já sám vedu diskuze dialog s velvyslanci členských států EU. V říjnu loňského roku jsme se dostali na černou listinu. Následně jsem napsal Eh, předsedovi eh, skupiny pro etický kodex 23. Eh, listopadu loňského roku. A vyjasňoval jsem, že Samoa usiluje o to, aby mohla spolupracovat s EU podle pravidel skupiny pro etický kodek. Předseda tohoto výboru nicméně dal tento dopis dal tento dopis na webové stránky a sama je přesvědčena, že vše se dá vyřešit v průběhu několika málo měsíců a jsme připraveni sehrát naši úlohu, jak náleží. Samo je také přesvědčena, že eh, realizace principů související s tou listinou by se měly využívat nejen pro státy eh, Tichomoří, ale také pro státy EU žádost eh, Samoj usiluje jen o to, abychom byli součástí eh, stávající obchodní dohody, která už eh, byla podepsána EU. Přejeme se mm, si připojit k Fidži a Papuinové Guineji a využívat příležitosti poskytované IPO v našem úsilí plnit globální povinnosti a zlepšit život našich společenství, zejména u zranitelných skupin, jako jsou ženy a mládež. Pane předsedo, děkuji vám ještě jednou za příležitost zde promluvit a za vaši eh, laskavou pozornost. Děkuji vám, pane velvyslanče. A nyní zástupce komise, pana Riáskova. pane Riáskova. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, vážení zpravodajové, Jiná excelence, pane ambasadore Samoji. Děkuji za slovo, abych více osvětlila témata, která zde byla dnes nadnesena. Ano, Samoa je malý zranitelný ostrovní stát a měli bychom usilovat o zapojení Samoji do tohoto partnerství. Spravodajové správně poukázali na to, že tato dohoda byla vyjednávána už více před deseti lety a od té doby došlo k různým změnám v politikách, zvláště co se týče obchodování a udržitelného rozvoje. E, nástroje IPA jsou všem flexibilní a lze je prohloubit. IPA sám o sobě znamená proces, kde probíhá dialog o různých tématech, i když třeba ne všechna tato témata potom jsou dána do dané dohody. Všechny IPA jsou napojené na dohodu z Kotonu a tam jsou ustanovení o tématu TSD, tam jsou sankce, tam jsou i příslušná nástroje e, řešení. Nyní začínají jednání o rámci po Kotonu, jak víte, tak EU výrazně usiluje o to, abychom měli moderní a silná ustanovení právě i v této oblasti. Řekla bych tedy, že se jedná o takový standardní postup, standardní architekturu našich dohod. Existuje e, rámcová dohoda se základními prvky a potom na to jsou napojené jednotlivé dohody IPA pohledu Evropské unie při diskutování těchto důležitých témat, jako je například životní prostředí a pracovní práva, dohody IPA umožňují fórum pro náležitý dialog a zapojení se. A Samoa se zúčastní, co by pozorovatel společně s dosavadními partnery Papou Novou Gvineu a Fidži příštího zasedání obchodního výboru v Bruselu 24. října. Na programu už nyní jsou naplánována témata jako trvale udržitelný rozvoj životní prostředí, rybolov, pracovní práva a e, potom také nekooperativní daňové jurisdikce. Takže zde je další fórum pro dialog a zapojení se do této oblasti. Umožňuje nám to zvyšovat vliv a šířit naše hodnoty v regionu, kde jinak výrazně deminují jiní aktéři, například Čína, Austrálie a Nový Zéland. Zatímco tedy čekáme na výsledky vyjednávání rámce po kotonů, usilujeme o to, abychom tam měli Eh, uniformní horizontální ustanovení o základních prvcích dohod IPA a při, přiměřených eh, opatřeních. Silně bych tedy doporučila přijetí tohoto malého obchodního státu do našeho partnerství, tak abychom v našem úsilí mohli i dále pokračovat. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo David. Děkuji. Já bych eh, rád potrhl to, co říkala komise. Je opravdu důležité, abychom ratifikovali účast samoj eh, v této dohodě o partnerství, ale je důležité, že bychom chtěli potom mít plnou IPA, která by pokrývala všechny pacifické země a měla za obsah otázku obchodu a udržitelného rozvoje. A co se týče stanoviska výboru DV, tak tam Eh, deve, eh, sdílí tento názor, že potřebujeme mít zde silné prvky, ale jak říkal pan velvyslanec, každá pacifická země momentálně má možnost přistoupit a já si myslím, že bychom tedy samoji neměli bránit, zvláště protože 1. ledna by jinak samoa přišla o své obchodní výhody a trpěla by tím. Robert Louis Stevens, významný skotský autor, eh, žil na Samoje a napsal mimo jiné ostrov pokladů, ale Samoa není pouhý ostrov pokladů, potřebuje maximální pomoc, kterou může dostat a musíme se postarat o to, aby Samoa nebyla znevýhodněna na evropském eh, trhu protože už není tou nejméně rozvinutou zemí, což by potom zase znamenalo dopad pro její bezcelní kvóty. A jak už zde zaznělo, Samoa je vlastně obětí globálního oteplování a emisí CO2. Takže to, že tam není v tomto této věci silná kapitola, to je chyba spíše naše než Samoje a neměla by za to být trestána. Děkuji, děkuji také panu velvyslanci, že přišel mezi nás. Tímto uzavíráme dnešní rozpravu o tomto tématu. Termíny pro podání pozměňovacích návrhů 6. listopadu. V kolik? Dobrá, a na příštím zasedání bude předložen návrh zprávy a potom si přesněji určíme tedy eh, datum, termín pozměňovacích návrhů. Není bod číslo 16, výroční zpráva o kontrole finančních činností Evropské investiční banky za rok 2017, zvláště samozřejmě těch externích aktivit. Pan Dartmouth, děkuji vám, pane předsedo, dobré ráno všem. Nevidím zde úplně všechny kolegy, ale nevadí. Já si myslím, že duchem jsou zde. Eh, tedy Evropská investiční banka dáme ji do historických souvislostí. EIB vznikla římskou smlouvou z roku 1958 jakožto banka poskytující dlouhodobé půjčky na společném trhu. Ale EIB je primárně bankou. A to znamená, že by měla eh, vystupovat eh, podle normálních bankovních principů. A pokud takto nefunguje, tak by to mohlo začít být velmi nákladné. A lidé, kteří tam pracují, tak v že není, nemají v EIB tak velké problémy, jako měli komerční banky. Nechci nějak se dotknout pana předsedy, ale nemají třeba takové problémy jako nyní Deutsche Bank. EIB má tedy primárně kapitálově financovat životaschopné eh, projekty a půjčovat si na kapitálových trzích za tímto účelem. Je to tedy velice důležitá a zásadní banka. Agregovaný upsaný eh, kapitál je 243 miliard eur. A to znamená, že čtyři největší eh, podílníci Německo, Francie, Itálie a Spojené království mají podíl 16,11%, tedy více než 39 miliard eur. Eh, představte si třeba Slovensko, které má 0,25% podíl, tak zaknihovaná hodnota je 600 milionů eur, takže to jsou opravdu velice vysoké částky. Evropská unie poskytuje eh, rozpočtovou záruku pro EIB, e tak aby bylo možné pokryt určitá rizika, ale je zde riziko toho, že by mohl vzniknout takzvaný morální hazard. Já jsem to teď vyslovil trochu jinak, ale jde tedy o morální hazard, nikoli o fotbalisty. Takže jsou zde limitované částky vzhledem k té evropské eh, záruce, tak jde o to, aby EIB se nezačala chovat rizikově, ale musím uznat, že se tak zatím nikdy nechovala. 25 celkového financování se týká projektů v oblasti změn klimatu a do roku 2020 se to plánuje navýšit na 35 Zde bychom měli poukázat na to, že půjčky v souvislosti s klimatickými projekty se odráží i v dalších oblastech. A to je to doporučení, že by se tady EIB měla chovat podobně i jinde. EIB půjčuje například Turecku a e, partnerským zemím v Středomoří více než 15 miliard eur, má to naplánováno na příštích pět let a Transparency International se domnívá, že to jsou ovšem země s nejvyšším rizikem korupce, takže zde bychom se na to měli opravdu podívat. Takže teď jsem mm, negativně trochu zmínil eh, to půjčování v oblasti změn klimatu, ale musíme zmínit i to, že půjčky EIB používaly i podniky, které e, vlastně jsou v tom klimatickém skandálu, například Volkswagen. Takže prostředky EIB financovaly tedy neetické praktiky, ba e, praktiky, které byly nelegální. E, v stanovisku také doporučujeme, aby EIB zvýšila transparentnost nejenom směrem k Evropskému parlamentu, ale i parlamentům členských států. Je to správné, aby eh, zástupci občanů měli více informací o EIB. Samozřejmě musela by zde být určitá stanovení týkající se britského podílu, ten je zásadní. A jde o to, aby těch 39 miliard o kterých už jsem hovořil, která tam Spojené království má jako podíl, to je opravdu zásadní téma k řešení. A EIB musí zvýšit transparentnost. A dále máme ve stanovisku také to, že závazky týkající se komerčních bankovních praktik a e, kontroly v této souvislosti by měly být zdůrazněny, i když nesou sebou náklady ale případně další věci ještě nechám po diskusi. Děkuji, nyní dostanou příležitost eh, stínový zpravodajové jako první pan Schenfeld. Děkuji, toto byla vyčerpávající prezentace, která pokrývala široké spektrum různých témat. Ano, zazněly zde určité pochyby, které bychom měli vyjádřit. Tato zpráva je výročním hodnocením. Ale také si připomínáme 60. výročí EIB. A tak bychom se mohli podívat na širší obrázek v této oblasti co se týče třeba efektivity a účinnosti v souvislosti s touto bankou. Tři principiální cíle, co znamená vytvářet ekonomický růst a pracovní místa v EU, tak, aby byl podpořen trvale udržitelný rozvoj, včetně potírání změn klimatu. A za třetí, a to je důležité pro nás, to je podpora politiky společenství mimo hranice Evropské unie. A v těchto třích tématech, zejména v tom posledním tématu, bychom měli zaujmout eh, jasné stanovisko v našem textu. Především jde o otázku, vlastně toho podílu Ehm, akcí, které jsou financovány EIB, podílu těch akcí, které jsou financovány uvnitř Unie a mimo Unii. Tady se podívat na to, jak je to roz, rozděleno. EIB eh, e financuje projekty v 55 zemích mimo EU a tady je třeba se podívat na to, zda je to v souladu s cíly EU, zda to efektivně podporuje tedy naše cíle. To je, myslím, velice důležitá otázka. A dále, je třeba si položit otázku, zda činnost EIB je dostatečně účinná a podporuje realizaci cílů Evropa 2020, což je jeden z našich zásadních projektů a cílů. Pak je třeba se podívat na to, jaký vliv má financování z EIB na naše akce uvnitř EU a mimo EU a zároveň třeba dořešit otázku Brexitu, neboť Brexit se netýká pouze toho podílu Velké Británie v EIB, ale rovněž se týká veškerých expozic této banky ve Velké Británii. tedy britské závazky vůči této bance. Zpráva EIB je další oddělené téma. Měla by tato banka být činná spíše v regionálním měřítku či v globálním měřítku? A další téma. Měla by se EIB věnovat výlučně komerčním činnostem, či spíše by měla mít nějaké poslání, tom smyslu, že by pomáhala jakožto banka, která je komplexním organismem, z části je to tedy komerční banka, soukromá společnost, ale zároveň je řízená zástupci členských států. Je tady tedy jisté veřejné poslání pro tuto instituci. Což se také pojí s problematikou transparentnosti při přijímání rozhodnutí. A týká se to právě akcí, které jsou napojeny na eh, naše evropské prioritní cíle. Takže já jsem tady chtěl nadnést kritickým způsobem tyto otázky. My se pokusíme k poz, pomocí pozměňovacích eh, návrhů tuto perspektivu dostane vzne, na, jak si, dopravit. Protože zatím nám ten text připadá příliš umírněný ve svém obsahu a proto já již tedy nyní oznamuji, že předložím pozměňovací návrhy. Děkuji. Se štínový zpravodaj to jenom žádný žado, tak prosím, máte slovo. Merci. Děkuji. Děkuji zpravodaji za to, že tu zprávu nesl v takovém osobním duchu. Já si myslím, že je vždy dobré, když zde tady máme poslance, kteří se neomezují na ten technokratický rozměr naší práce, ale který, kteří tam vnesou také něco ze své osobnosti. Já bych tady chtěla připomenout, že právě Britové, a je dobře, že se tady hovoří o Brexitu, že Britové Eh, jsou z velké části i pracovníky této banky, takže Jak tedy posílit tuto banku tak, aby se vedla dobře mezi dalšími evropskými bankami? Máme tam francouze, belgičany, španělé. Takže tady vidíme, že takové to, takové to míchání evropských národů nefunguje pouze dobře v oblasti fotbalu, ale i v této oblasti. Musím říci, že rádi bychom ještě objasnili jednu věc, což je to takové místo, které ještě není jasné mm, ve, stanovisku, například když se uvádí, že je třeba znovu zvážit eh, podíl investic, které se dávají do oblasti klimatu. Možná kolega Dartmouth by souhlasil se, eh, eh, se zelenými, kteří by chtěli, aby finance z EIB za, ještě více podporovaly ochranu klimatu. Já nejsem přesvědčen o tom, že to vyjádřila správným způsobem, takže my předložíme pozměňovací návrhy tak, abychom zajistili skutečně navýšení části financování, které podporují klimatické akce právě nyní, když tady máme novou zprávu klimatického panelu. Dále, kolega uvádí také otázku možného morálního hazardu. Tak abych to po něm obakoval. Ano, má pravdu, samozřejmě, to je závažné téma. Musíme mít tady nějakou veřejnou záruku. Ale já někdy mám pocit, že vaším cílem je spíše abyste se zbavili EIB, než abyste ji posílili, že, že se jí spíše chcete zbavit, než ji posilovat. Například, když hovoříte o financování v zemích, kde je korupce, to je pravda, a domnívám se, že my jsme to pravidelně zdůrazňovali, jak důležitá je EIB a jak důležité je, aby EIB si ověřovala kvalitu těch projektů v těch zemích, které přijímají financování. Pokud bych šel v duchu vašeho argumentu, já si myslím, že v takovém případě by do zítřka vlastně zmizela polovina projektů, které EIB podporuje, takže nevím, jestli je to ten zcela vhodný přístup, aby tady korupce byla jedna z jedním kritérií, z kritérií takto pojatých jinak ten cíl posílit, zlepšit eh, aktivity EIB, který uváží průřezově vlastně uvádíte, ano. Ale eh, jak si zcela to nesouhlasí s naším názorem, to zelených. Děkuji. Za komisi, za komisi, za ECOFIN. Já bych ráda řekla poznámek za komisi ohledně morálního hazardu souvisejícího s současnými zárukami pro jednotlivé mandáty. Já bych to eh, ráda vyjasnila, protože tu není jeden jediný eh, mandát záruky pro eh, všechny. Mandáty jsou různé. Komise má plnou důvěru v Evropskou investiční banku Eh, jedná za velice eh, konzervativních eh, podmínek tato banka. A komise by měly ráda, aby Evropská investiční banka jednala odvážněji a šla do těch projektů, které nenacházejí financování ze soukromého sektoru. A právě k tomu slouží potom ty záruky, aby byly některé operace vůbec uskutečnitelné. Takže my někdy vybízíme EIB, aby byla odvážnější, než je. Eh, co se týče klimatických cílů, je tu, na, je tu mm, cíl MFF eh, a máme eh, cíl 25 Nakonec, co se týče Brexitu, jak jste se zmínil, že podíl Velké Británie je 39,14 miliard návrh dohody mezi Evropskou unii a Velkou Británií eh, vyjasňuje, jakým způsobem by eh, Evropská unie vrátila tento kapitál Velké Británii v pěti eh, různých splátkách, a to v letech 2019 a 2030. A Velká Británie by poskytovala Eh, záruky eh, za eh, půjčky do té doby. Takže to je všechno, co jsem k tomu chtěla ještě dodat za komisi a těším se na pozměňovací návrhy a konečné znění tohoto stanoviska. Děkuji. Takže, pane zpravodaji, chcete nějak uzavřít tuto první rozpravu? No, Děkuji zástupně komise za velice jasné vyjádření a zareagování na to, o co jsem zmínil. Ono se to neděje vždy na tomto výboru, že by komise reagovala a odpovídala na to, eh, co zde zazní z úst poslanců, takže chci vyjádřit opravdu velký vděk za to, že to takto proběhlo. Já si myslím, že ta působivá věc na EIB je to, že jsme měli obrovskou celosvětovou finanční a bankovní krizi po roce 2009. Například vel, velké uh, instituce Lehman Brothers vlastně zanikly, Citibank byla v ohrožení a EIB což je taková entita sama o sobě, se tomu vyhnula a to si zaslouží úctu. A je to díky těm lidem, kteří tam pracují, ale také díky principům, jimiž se ve své činnosti banka řídí. A bude-li více politická a uvolní se ty komerční principy, tak je zde určité riziko že něco eh, bude špatně. Ale vidíme, že zde si vedla opravdu velice dobře a doufáme, že tak to, to bude i v budoucnu. Nevím, zda chcete mít detailní rozpravu o tom, zda by měla být strukturována regionálním způsobem jako dosud, a nebo způsobem horizontálním. Já mám pocit, že zde nej, panuje velká chuť o tom detailně diskutovat nyní, takže bych to zatím eh, nechal tak to být a těším se na písemné pozměňovací návrhy, které tento námět vyvolá. Děkuji vám, pane Dartmousy. Termín pro pozměňovací návrhy je 15. říjen v 18.00. Takže 6 večer 15. října hluta pro pozměňovací návrhy. Tímto tedy uzavíráme bod číslo 16 na pořadu jednání. A bod číslo 17 je první hlasování, které nás čeká a budeme mít přesně sedmiminutovou přestávku do 10.00. So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, prosím, utište se a začneme hlasovat nejdříve k bodu číslo 17. Než začneme úplně hlasovat, tak si nejdřív hlasování otestujeme. Vyzkoušejte si své elektronické hlasovací karty. Zahajuji zkušební hlasování. So, and the vote is closed. Končím hlasování, zkušební hlasování. So, everything is okay, so we can start with the vote. Můžeme tedy začít eh, hlasovat na ostro k bodu číslo 17 a jedná se o ochranou doložku. Pozměňovací návrh 36 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijat. 37 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 38 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Ale zkontrolujeme to elektronicky, takže kontrolujeme. 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. 54 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 55 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 56 pro, proti, zdrželi se zamítnout, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijat, 61 pro, proti, zdrželi se zamítnout 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 65 s ústním pozměňovacím návrhem. Prosím. Děkuji. Způsob, jak text byl dnes sestaven není příliš pochopitelný, není to jasné, takže ta myšlenka zaintegrovat a to je poslední možnost, kdy můžeme zaintegrovat sociální a environmentální otázky. Já jsem, takže tam bychom měli mít... Eh, Off, il va derrière eh, the ILO aspect of the Paris Climate Agreement. Merci. Takže toto je ten text, který bych tam chtěl přidat. Dobře, budeme hlasovat o tomto textu s ústním pozměňovacím návrhem. D pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 67 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 4 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 69 pro? proti, zdrželi se. Zamítnout 70 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Přijat 75 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout 76 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout 77 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout 78 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout 79 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout 80 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout 82 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 83 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout. 11 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 84 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout. 12 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 85 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout. 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 16 s ústním pozměňovacím návrhem. Děkuji. Chtěli jsme změnit konec první věty. Such procedures by znělo Procedures for Mechanisms under Article 14, takže by to bylo mechanizmy pod článkem 14. Budeme tedy hlasovat pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 21 pro, proti, zdrželi se, přijat. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 11 pro,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 28 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 29 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Kom- kompromis 13 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 32 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 14 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 34 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout 35 pro, proti, zdrželi se. Přijat. A nyní budeme mít závěrečné hlasování a to elektronicky zahajuji hlasování. So one EPP is... Jednoho člena EPP tu máme Takže končím hlasování, všichni hlasovali. A zpráva je přijata. Silnou většinou blahopřeji panu Filnerovi. Chcete k tomu něco dodat? Chci poděkovat. Co vy jste eh, eh, udělali pro to, aby to byla většina? Já jsem si zachránil kůži. Mám Mám teď eh, eh, šanci tedy také začít vyjednávat eh, s radou, abychom to mohli dokončit, protože myslím, že jsme se na něčem shodli a to, že tedy bychom mohli s novou obchodní dohodou mít ty záruky již připravené, abychom věděli, jaká pravidla mají platit. Takže bych chtěl požádat o to, abych mohl začít vyjednávat s radou. Takže zpravodaj se ptá, zda má mandát k tomu, aby vstoupil ve vyjednávání meziinstitucionálně podle článku jednacího řádu 69. Budeme o tom hlasovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Takže začneme vyjednávat. A toto rozhodnutí bude eh, oznámeno na plenárním zasedání 22. října. So. Takže nyní přejdeme k bodu číslo 18. Tím je výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky. Začínáme kompromisem Jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 6 pro, proti, zdrželi se. Asi zamítnuto, ale ověříme to elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, je to jasně přijato. Prosím, zvedejte řádně ruce. Bod 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Devítka pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 13 pro proti, zdrželi se, zamítnuto 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 15 pro, proti, zdrželi se, přijato 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 18 pro, proti, Zdrželi se. to Chcete to ověřit? Ověříme osmnáctku. Končím hlasování. Tak, sledujte hlasovací seznam a ne vždy vedoucího představitele. Bylo to přijato. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se přijato. 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 22 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 28 po částech, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme druhou část 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to jasnou převahou přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 po částech, první část bude pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 31 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, ověříme. C1, zahojí hlasování. Končím hlasování. Přijato. 32, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A závěrečné hlasování proběhne elektronicky. Zahajuji hlasování. A hlasování je ukončeno. A bylo to velkou většinou přijato, takže blahopřejeme zpravodaji. Nyní bod 19, tím je výroční zpráva o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 asi to, ale ověříme. Pětku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 6 pro, proti. Tak, prosím ještě jednou. Šestka, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Sedm pro,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 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 16. Po třech částech, první část je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato, třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme. Ověříme 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Nyní budeme hlasovat elektronicky o celé zprávě. Zahajuji hlasování. A no, nyní končím hlasování. A zpráva byla velkou většinou přijata, blahopřejeme zpravodaji. Nyní průběžná zpráva. omlouvám se, ale mohli bychom vidět výsledky minulého hlasování? Nebyly vidět, jaký byl závěrečný výsledek.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 5 odpadá. 9 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování o devítce. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti,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 Kompromis 9. 18 ověříme, dobrá, tak zahajuji hlasování. A nyní hlasování končím. Bylo to přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 9, kde pro, proti, zdrželi se přijat. 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24 ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se. Asi zamítnuto, raději to ověříme. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Je to zamítnuto. 30, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. A nyní hlasování o celku. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato, že blahopřejeme panu zpravodaji. 21. To je Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. 23. Kde pro? proti, zdrželi se, přijato. 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 52, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnu to, ale raději to ověříme. Ověříme 25, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 30 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 32 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Ústní pozměňovací návrh zpravodajky vidíte v textu. Takže s tímto ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro,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 Přijato. Kompromis 7. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Úvodní části 4 ze 4 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 1 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 4 pro,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 proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. Ověřujeme 16. Kristof možná měl pravdu. Končím hlasování, bylo to zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. Nyní ústní pozměňovací návrh 2, ale ten je souladu s, po, s tím pozměňovacím návrhem 1, takže bude pro, proti, zdrželi se, přijat. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobrá, zahajuji hlasování. Hmm, někdo ještě nehlasoval, teď končím hlasování. No to bylo těsně. Bylo to těsně zamítnuto. A nyní tedy hlasujeme elektronicky o celé zprávě, zahajuji hlasování. A hlasování končí velkou většinou přijato a blahopřejeme paní zpravodajce. Takže děkuji. So, this is, uh, the end of the tak, to byl konec elektronického hlasování a hlasování vůbec. A teď nás čeká bod číslo 22, 23, 25 byly odloženy. A doufám, že zde bude zpravodaj pro bod 26 be quiet. Ticho, prosím. Budeme pokračovat bodem číslo 22. Monitorovací skupiny. Nejdřív azijská skupina. David Marty má slovo. Tam vzadu v sále Děkuji vám, pane Přesto dlouho jsme se neviděli. 28. srpna se sešla skupina o ASEANu, eh, zaměřila se na Indonésii a komise nás nabrýfovala o dalším negociačním kole eh, o 9. 9. 13. července. Bylo zjištěno, že došlo k významnému pokroku. Ehm, měli by si vyměnit dopisy GI a ohledně veřejných zakázek Indonésie zatím neměla žádné závazky, takže není úplně jasné, zda hm, či kdy zde bude nějaká výměna dopisů o veřejných zakázkách. Co se týče investic eh, a TSD, tak se o tom také diskutuje senzitivní eh, otázky jako přístup eh, k léčivům a SPS nebyly diskutovány. Dobrou zprávou ale je, že evropské instituce našly řešení, které pokryje palmový olej. To je důležité eh, pro Indonésii a od té doby se zdá, že atmosféra při jednání je lepší. Uvidíme, příští týden. 15. to už je příští týden, takže příští týden se uvidí. Bude se vyjednávat v eh, Indonésii a eh, následně vám tedy eh, poskytneme další zprávu. Děkuji. Další je Magreb, monitorovací skupina pro Magreb. Ta je z konce srpna. a byla to náštěva na západní Sahaře. Říkali jsme, jsme odložili další otázky na poslední, na další eh, zasedání. Zasedání o Kanadě bylo 4. září. kde se jednalo o výměnu obchodní eh, se Spojenými státy a s Kanadou. Hovořilo se o udržitelném rozvoji a byl tam aktualizace pro setkání 28, 26. září, 9. října. Monitorovací skupina získala feedback ze zasedání ohledně Spojených států. 11. září zde bylo zasedání s Ignáciem Garciem Berserem vyjednavačem T-typu a expertem na vztahy se Spojenými státy. Diskutovali jsme o aktuální situaci a došlo k za, ke schůzi mezi mm, předsedou komise Junckerem a prezidentem Trumpem. Monitorovací skupina se bude zabývat Kanadou a Mexikem příští týden. Bude se hovořit tedy o nových dohodách NAFTA a nové dohodě eh, s Mexikem, Kanadou a dopadem na EU. A potom ještě máme další skupinu pro Magreb, eh, konkrétně zaměřenou na Tunisko. Má připravit návštěvu do Tuniska. O tom se dozvíme více později. 26. září eh, se sešla monitorovací skupina pro Austrálii. Došlo k výměně názorů s předsedou Senátu australského. A to je celá zpráva o všech monitorovacích skupinách a jejich činnosti v poslední době. Takže teď eh, bude mít slovo zpravodaj k bodu 26. For... Nevíte, eh, někdo zda zpravodaj pro Střední Ameriku eh, bude schopen eh, v dohledné době dorazit? Možná byste mohli zavolat pana BGho aby co možná nejdříve dorazil. Prozatím tedy můžeme začít probírat bod číslo 27. Je to tak? Aha, tu informaci jsem neměl. Takže hned předám slovo náhradníkovi zpravodaje panu Hansemu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem od pana zpravodaje obdržel jeho poznámky, takže tady dnes, nyní přednesu. V roce 2012 eh, byla ratifikována asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou a Evropský parlament to tehdy schválil. Od srpna 2013 se obchodní pilíř uplatňuje provizorně. Toto je první dohoda předružení mezi dvěma částmi světa vůbec. Dohoda předružení má tři pilíře. Za prvé politický dialog, za druhé spolupráce, zejména v oblasti rozvojové politiky a za třetí obchod. Dále prostřednictvím asociační dohody má být podpořen proces regionální integrace mezi zeměmi Střední Ameriky. Navzdory všeobecně negativním tendencím ve středoamerickém obchodním prostředí jsou obchodní toky mezi EU a Střední Amerikou dynamické. E, musím říct, že tady máme ve Střední Americe jednoho nejvůči, regionálně vůčiho Eh, vývoz komponentů IT, tady je to ovšem negativní. Celkově ale se vztahy mezi EU a Střední Amerikou zachovaly v dobré úrovni, jsou odolné, také se to týká například v oblasti průmyslu kávy. Dosud bohužel ani Střední Amerika, ani EU nemohli plně využívat přidělených celních kvót. Zde chybí e, takovéto posílení povědomí i u evropských malých a středních podniků, aby se angažovali v této oblasti a to je úkolem do budoucnosti. Dohoda o přidružení právě přispívá také k modernizaci, modernizaci a diverzifikaci vývozů ze Střední Ameriky. Co se týče zdraví a, a sanitárních a fitosanitárních standardů, a pravidla pravidel původu a technických přechádných obchodů. V těchto třích oblastech se dosáhlo pokroku. Týká se to například mléčních výrobků. Co se týče ustanovení, které se týkají obchodu a udržitelného rozvoje, tady jsou i nadále problémy. Smluvní strany i nadále e, používají, půjdou vlastně podpoří technické a další postupy pro to, aby Chorvatsko mohlo být zahrnuto do této dohody zpráva chce, aby veškerá ustanovení dohody byla plně implementována. Dále je třeba, aby byly vypracovávány aktualizované obšírné výroční zprávy o implementaci dohody o přidružení, které mají být předkládány tak, aby obsahovaly i relevantní údaje pro další rozvoj obchodních toků. Pokroku je třeba dosáhnout také i s ohledem na problém Kostariky, která zavedla diskriminující daňové sazby na dovoz alkoholických nápojů a také se to týká i problému s údají původu zeměpisného dále. Je třeba dát k dispozici veškeré nástroje pro to, abychom posílili naši obchodní výměnu, posílili účast všech zemí a tak měli skutečný užitek z této dohodu. Pracovní inspekce a sociální dialog mají být rovněž posíleny státy Střední Ameriky, ve kterých eh, dochází k násilí na příslušníkům odborů a k násilí vůči indigenním národům, musí toto násilí i hned zastavit a přijmout odpovědící legislativu, aby byly dodrženy veškerá ustanovení dohody, která se týkají kolektivního vyjednávání a svobod a také to platí i pro ustanovení o dětské práci. Zpráva dále poukazuje na aktuální politický a hospodářský rozvoj v jistých zemích a vidí riziko, že destabilizace některých zemí Střední Ameriky bude mít negativní dopad na region jako takový. Belgie, Rakousko, Řecko a Spojené království by mělo být vyzváno k tomu, aby neprodleně ratifikovali dohodu o přidružení a pan zpravodaj se těší na spolupráci se stínovými zpravodaji, což je přirozené. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 16. října v 18 hodin. Pravděpodobně se na výboru INTA bude hlasovat 3. září, říká pan Hansen, a na plénum se e, to dostane v lednu. Děkuji mnohokrát. Není tady náhradníci za stínové zprávy SAD David Martin. Děkuji vám, pane předsedu. Já jsem tady samozřejmě byl přitom, ale vzhledem k tomu, že se přehodil harmonogramu, tak stíná zpravodajka nemohla zde zůstat. Já chci poděkovat zpravodaji za skvělou zprávu. Stínová zpravodajka souhlasí s tím obecným tónem zprávy. A sice, že obchodní pilíř asociační dohody je důležitý pro předvídatelnější eh, obchodní vztahy založené na pravidlech mezi EU a střední Amerikou. Bohužel tam nejsou malé střední podniky, otázka gender a boj proti korupci, potom vytváření kontrakt, kontaktních bodů a webových stránek pro malé a střední podniky by tam mělo být. Na adresu komise potřebujeme zde širší rámec té dohody. Také sdílí společně se zpravodajem ty obavy z nedostatečného využívání preferencí a se týče cel evropských a středoamerických obchodníků sdílí pohled na GI a stabilizační mechanismus o banán a také co se týče eh, diskriminačních pravidel u alkoholu. Předloží některé pozměňovací návrhy, tak aby tato zpráva byla ambicioznější, zvláště potržení významu posílení spolupráce mezi EU a Střední Amerikou při eh, udržení a reformě eh, multilaterálních obchodních systémů, zvláště v rámci VTO, také silnější ustanovení o TSD a zvláště možnost vymáhat je i prostřednictvím sankcí, ale zvláště význam občanské společnosti je třeba, aby zde byla opravdu nezávislost a lepší financování. Dohoda potřebuje silnější ustanovení v oblasti genderové a také je důležité provádět hodnocení na základě genderově disagregovaných dat. Také se zajímavá, zajímá o situaci v Nikaraguji protože demokracie a lidská práva jsou základem pro uzavření dohody a jejího obchodního pilíře. Těší se na spolupráci s panem zpravodajem i dalšími kolegy stínovými zpravodaji na této zprávě. Děkuji. Děkuji. Zase, se, že někdo další se nehlásí o slovo. Proto tady využiji příležitost uvítat zde zástupce eh, jednotlivých ambasád do zemí Střední Ameriky. Srdečně vás vítám. A nyní známý zástupce komise pro tuto oblast, to je pan Jürgensen. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také za tuto příležitost poskytnout vám naše názory. Jak už se o tom hovořilo ohledně dohody s Kolumbií a Peru, které vstoupily v platnost víceméně ve stejnou dobu, je velice časově vhodné se zabývat eh, tímto textem právě teď zde v Evropském parlamentu. Ještě došlo k plné implementaci dohody. Některé celní tarify eh, nebyly ještě plně eh, liberalizovány a zejména ze strany Střední Ameriky. Pak tu jsou otázky ještě eh, integrace, eh, které musí být splněny ze strany eh, Střední Ameriky. Ale celkově vzato si myslím, že tato dohoda v regionu, který obsahuje šest poměrně rozdílných států na různé úrovni vývoje, myslím, že nám umožňuje dobrou úroveň implementace i závazků ze strany středoamerických států usilují o to, aby tato eh, dohoda fungovala. Takže my pravidelně diskutujeme se středoamerickými zeměmi každý rok a loni jsme se nesetkali. Částečně proto, že jsme měli problémy s naplánováním na obou stranách a také proto, že jsme potřebovali čas na vyřešení určitých otázek, na eh, přípravu eh, těchto dohod, na přistoupení Chorvatska. Pak jsme se sešli v červnu a měli jsme politickou dohodu. Dosáhli jsme tedy dohody o tom, jak postupovat. Spolupracujeme s EAS neboli s SVČ a Návrh rozhodnutí pro integraci Chorvatska by měl být tedy připraven. Ještě zbývá eh, ledacos dokončit, jsou tam ještě určité obchodní potíže, alkoholické nápoje nebo GI. Fidnikagro je stále problém eh, s poplatky za dovoz, anebo využití obchodních eh, příležitostí. To je na obou dvou stranách eh, trochu potíž. To jsme viděli už při vyjednávání, že tam eh, je TQ na obou stranách a mm, například ohledně cukru, pak zase máme ohledně mléčných výrobků, takže tam ještě plnění není úplně dokonalé. aby také malé a střední podniky měly lepší příležitosti. Víme, že se jedná o možnost tedy rozvíjet eh, obchod a eh, pro tyto státy eh, zde jsou ještě určité výzvy. Sledovali jsme zblízka situaci v Nikaraguji a víme, že tam ještě bude zapotřebí dalšího pokroku. Takže, abych to schrnul, Implementována je tato dohoda poměrně dobře, něco je zapotřebí ještě dojasnit a budeme se zaměřovat na to i v budoucnosti, dále na tom budeme pracovat, budeme mít hodnocení dopadu na příští rok a uvidíme, co nadále udělat na základě tohoto hodnocení. Protože, jak už jste se o tom zmínil, Některé z prvků této hry nejsou v nových dohodách a musíme zjistit, jakým způsobem správně přenést. Děkuji. Ještě tu máme kolegu eh, z SVČ, pana Fernanda Ponce. Prosím. Gracias, señor presidente. No, no hay mucho que añadir. Ano, děkuji, pane předsedo. Nemám toho příliš mohu dodat. Chtěl jsem zejména poděkovat za možnost, že se zde mohu vyjádřit a v podstatě podporuji a potrhuji to, co již zde bylo řečeno a co také řekl kolega z Generálního ředitelství pro obchod. Tato dohoda je důležitá pro naše vztahy se Střední Amerikou. Dobře víme, že tento region je, není ve zcela stabilní oblasti. Politický pilíř záleží na ratifikaci a my doufáme, že vše bude moci být co možná nejdříve zaktualizováno. A tady ještě poukazuji na naši výzvu, již ji znáte. Jde o to, aby parlamenty členských států, které ještě neratifikovaly dohodu, nyní konečně k ratifikaci přistoupily, abychom mohli celou dohodu pak plně implementovat, tedy ne pouze tu obchodní část, ten obchodní pilíř, ale také ten politický pilíř, abychom mohli takto využít možností, které nám rámec této dohody poskytuje. Jedná se o přidružení. Minimálně v oblasti obchodu. Co se týče toho politického pilíře, Evropská služba pro vnější činnost, jak jistě víte, se tím velmi zabývá. Je to součástí dohody o politickém dialogu a spolupráci. Máme velmi úzkou spolupráci, rovněž velmi úzce spolupracujeme s generálním ředitelstvím pro obchod a snažíme se rovněž hovořit o všech tématech, která jsou důležitá aktuálně pro oblast Střední Ameriky a samozřejmě pak konkrétně v jednotlivých zemích. Pracujeme tedy na tom a snažíme se, abychom co možná nejdříve mohli mít schůzku podle dohody o partnerství a spolupráci. Bychom tedy pokračovali v dialogu a doufáme, že e, dojde tedy brzy k ratifikaci v těch zemích, které ještě neratifikovaly. To je z mé strany všechno a děkuji vám za možnost vystoupit. Děkuji pan Hansen. Ano, Panem, jménem pana zpravodaje chci poděkovat za vaše příspěvky, pana Davida Martina i další, kdo zde vystoupili, i za komise SVČ a těšíme se na konstruktivní spolupráci a pan BG eh, vás bude kontaktovat. Děkuji. Ano, děkujeme. A jak uvedl zpravodaj, 16. říjen je 18.00 je termín pro pozněvací návrhy. Další bod je ad hoc delegace do Tunisu a Tuniska. Já jsem osobně předsedal této delegaci společně s spravodajkou paní Lalond a stínovými zpravodaji pro Tunisko, jako pan Siko a paní Begin, pan Fizas, pan Lančiny. Cílem delegace bylo samozřejmě zhodnotit pokrok eh, v vyjednávání CFTA s Tuniskem a prodiskutovat různé obavy, které vyjádřila tuniská strana. Během té relativně krátké doby, co jsme tam byli, byli jsme tam den a půl, se nám podařilo se setkat s celou řadou relevantních aktérů. Hlavním vyjednávačem Tuniska pro oblast eh, zemědělství, eh, se zástupci průmyslové obchodní sféry i se zástupci občanské společnosti. Udělali jsme si tedy všeobecný obrázek. Obecný pocit je takový, že ano, Tunisko má ekonomickou a sociální krizi, které čelí a vyjednávání s EU eh, je dosti vleklé a možná to není úplně v centru zájmu tuniské politiky. Samozřejmě jsme se ujistili, že se usilujeme o spravedlivou dohodu a těšíme se na pokrok ve vyjednáváních a upozornili jsme na to, že jako INTA jsme vždy podporovali Tunisko různými kroky, například i po teroristických útocích 2015 jsme udělali navíc eh, kvóty pro olivy a že je zapotřebí více investic a obchodu pro tuniskou ekonomiku, ale momentálně není cítit nějaký výrazný tlak nebo výrazné úsilí v politickém systému nebo u jejich politických elit. V polovině příštího roku se budou v Tunisku konat volby a před volbami asi tato tematika, toto vyjednávání nějak výrazně nepokročí, alespoň to je můj pocit z této návštěvy. Máme zde jednoho poslance či poslankyni, kdo byli tež na té delegaci? Nebo nechcete nějak vystoupit? Nechcete. Dobře. V tom případě toto uzavřeme. A přejdeme k bodu 28. Různé, to je můj oblíbený bod. A není tam nic. A nebo je? Bravo. Já jsem nechtěl mrhat vaší energii. Ano, to není zase tak složitá otázka, spíš jenom pro informace. Mě zaujalo to, že jste rozhodl včera um, diskutovat za zavřenými dveřmi. Už nevím, co to bylo, myslím téma Kambodže. A tak jsem si říkal, proč to tak bylo. Přece to bylo ten voliči z těch 28 států, kteří tuto úžasnou zajímavou debatu chtěli sledovat a chtěli sledovat i skvělé komentáře vás a dalších kolegů, tu příležitost nedostali. A já mám pocit, že se tam nediskutovalo něco, eh, co bylo nějakým způsobem důležité utajit nebo projednávat za zavřenými dveřmi. Ano, já s vámi souhlasím, ale bylo to poprvé po tom oznámení eh, odstranění eh, té preference Everything but Arms Unblocked ze strany komise, takže nebyl zde žádný jak dialog mezi výborem a komisí, vlastně to bylo takové oznámení komise. A proto jsme si řekli, že raději zde budeme mít interní diskusy mezi institucemi, než o tom tématu budeme diskutovat veřejně. Mm, mimo mikrofon. To je tady konec našeho zasedání a velice vám děkuji.